životní prostředí nebyl možný. dámy a pánové děkuji za vaši pozornost. Eh, děkuji, pane ministře. Poprosil bych nyní vás a komisaře Hrena a také zpravodaje, aby přišli ke stolu, aby pan ministr Nečas a já jsme mohli podepsat za vaší přítomnosti. Děkuji.

Milí kolegové, milé kolegyně, zápis ze včerejšího jednání byl rozdán, jsou proti němu nějaké námetky. Není tomu tak, tímto je zápis takto schválený. Podle pořadu jednání nyní následuje prohlášení Rady a komise k závěrům schůze na nejvyšší úrovni G20. Slovo má ve jménu rady pan ministr Petr Nečas. Prosím, máte slovo, pane ministře pane prezidente eh, vážené paní poslankyně vážení páni poslanci two dubna two thousand and nine se v londýně sešly hlavy států a vlád zemí g twenty aby diskutovaly další kroky na cestě k ozdravení světové ekonomiky a prevence budoucích krizí.